jednání, eh, který, které se týká schopnosti Evropského parlamentu pracovat extrémně rychle a to eh, naše schopnost se takto rychle sejít eh, i v rámci několika výborů, které spolupracují a vzájemně si důvěřují. Já bych si eh, rád ověřil, zda souhlasíte s plánovaným pořadem jednání. Promiňte, máte slovo, prosím. Gostaria Děkuji. Já mám jenom jednu otázku, kterou považuji za relevantní. Dokument není přeložený. Máme ho k dispozici pouze v anglickém znění a já předpokládám, že to je vlastně v rozporu se systémem. A proto bych se chtěl zeptat, zda by nebylo možné, že tady, když se o tom bude hlasovat nyní, tak je to vlastně roz, v rozporu s jednacím řádem. Výbory trvaly na tom, aby se hlasovalo, ale za těchto podmínek já se hlasování zúčastnit nemohu. Eh, překlad dokumentu budete mít k dispozici na plenárním zasedání. Portugalská verze vám byla zaslána do skupiny GUE. Můžete si ji tedy prostudovat. Eh, tak to není, my tyto, tuto verzi nemáme, máme pouze návrh, ale plnou verzi nemáme ani portugalsky, ani v jiném jazyce. V každém případě vám mohu potvrdit, že překlad textu bude k dispozici poslancům parlamentu eh, v různých pracovních jazycích, eh, eh, tak, aby byla připravena pro plenární zasedání. Chci si ověřit, že jste dostali zápis jednání 20. dubna a nebyly žádné námitky předloženy. 20. dubna jsme hlasovali o textu a zmíněný text byl předložen pro připomínky, pro diskusy na trialogu. Diskuse v rámci trialogu byly dlouhé, ale plodné a nyní se dostáváme Eh, k verzi textu, která není úplně stejná jako ta, kterou jsme schválili 20. dubna a právě proto je nutné ověřit, zda eh, tedy ji může, na, mohou naše společné výbory schválit, eh, tedy zda můžete schválit toto změní, které vyšlo z trialogu. Peut-être que Roberto a quelques Možná Roberto k tomu má pár slov, než dáme slovo zpravodaj a potom budeme hlasovat. Giving... Děkuji, Žane. Ještě než dáme slovo zpravodajům, chci poblahopřát vyjednávacímu týmu, všem zaměstnancům sekretariátu výboru a politických skupin odvedli výbornou práci, podařilo se jim dodržet velmi krátký termín a zároveň dokončit obtížné vyjednávání a to plně v duchu mandátu obou výborů, protože finální verze textu, kterou si můžete přečíst, také v portugalštině, listině na požadavek skupiny GUE nám jasně ukazuje velký úspěch Evropského parlamentu, úspěch, kterého jsme dosáhli společně a to s výraznou spoluprací. Děkuji vám všem. A nyní dám slovo eh, panu, eh, dvěma zpravodajům, nejprve Jose Manuel. Merci. Eh, Děkuji. Já bych chtěl poděkovat oběma předsedům, děkuji také spolu zpravodaji Odu Bulmanovi a děkuji také všem stínovým zpravodajům. Samozřejmě děkuji také sekretariátům obou výborů a děkuji členům z politických skupin, poradcům politických skupin a zvláště těm z mé skupiny, Eh, děkuji, Fanny Ann. A rád bych doplnil, že se nám podařilo odvést obrovský kus práce a to eh, v termínu, který jsme dodrželi. Ale samozřejmě ta práce nebyla stejná jako 20. dubna, naopak lepší než 20. dubna, protože máme zdokonalený text a podařilo se nám to za velmi krátkou dobu eh, Prošli jsme velkými diskusemi. Na počátku nebylo možné vyřešit otázku financování. Snížili jsme dopad na horizont 2020 a mechanismus propojení Evropy o jednu miliardu euro. A v každém rozpočtovém postupu budeme v této práci pokračovat e, také jsme dali nakonec e, za základ eh, demokratické legitimitě, také jsme dosáhli transparentnosti nejrůznějšími pokyny, scoreboardy a dalšími nástroji. Máme tedy také vztah, eh, vztah který jsme ošetřili, tedy zprávu, kterou jsme čekali. A pokud tedy eh, věci nepůjdou tak snadno, jak jsme chtěli, se bude muset přijít tedy s legislativním návrhem, jak zlepšit a samozřejmě, pokud to nebude fungovat, musí to skončit. Ale důležité je, že máme platformu, eh, která eh, je konzultační platformu, která je zdarma pro veřejnost a která eh, velmi pomůže zvláště malým a středním podnikům a samozřejmě velké podniky a banky budou za přístup platit. A já bych rád ještě jednou poděkoval za tento nový nástroj, za fond, který je zcela odlišný od těch, které jsme měli dosud, který zároveň doplňuje stávající fondy a e, pomáhá růstu, tvorbě pracovních míst a vytvořili jsme tak v parlamentu lepší fond, než byl ten, který nám navrhla komise. Je to fond, který bude v praxi fungovat a který bude moci vyrazit do budoucnosti a nabídnout příležitosti, ale také úkoly. Úkoly pro jednotlivá území, pro příjemce, ale jsem přesvědčen, že se nám nakonec podaří splnit cíl vytvořit další pracovní místa, posílit růst v Evropě a učinit Evropu více konkurenceschopnou. Udo Bulman. Děkuji, pan Bulman. Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych já poděkoval oběma předsedům výborů. Devět trialogů často se táhly do brzkých ranních hodin. A rozhodující trialog se konal večer od 6 hodin až do půl osmé do rána druhého dne. Byla to i velká zátěž pro sekretariáty. Vřele e, pracovníkům sekretariátu děkuji. Děkuji také zaměstnancům našich kanceláří z jednotlivých frakcí, ale samozřejmě předsedům výboru. Vzpomenete si na naše první zasedání, kdy se oba ještě k tomu bránili, aby mě a mu dali svoje kreditní karty, abychom investovali do EFSI. My jsme jim tehdy přece položili otázku, zda by za takovýchto podmínek investovali do EFSI a dali nám k tomu kreditky, protože e, my tomu tak eh, modroce důvěřujeme, určitě bychom to udělali dobře, ale oni se neodvážili nám je dát. A nyní zde máme situaci, kdy mohou hlasovat i o e, jmenování management e, directora. Nevím, jak kolegové pohleží na otázku svých kreditek, ale máme něco, čeho jsme dosáhli. Nová struktura, budeme spolu zodpovědní za to, jak ten fond bude fungovat, budeme eh, ovlivňovat také jmenování zaměstnanců a to je nejenom v zájmu našich eh, výborů, ale je to v zájmu daňových poplatníků, v zájmu evropských občanů. Rozhodli jsme a prosadili jsme to, že budou existovat investiční kritéria. A rád říkám, taková kritéria, která neinvestují do včerejších záležitostí, ale do budoucnosti, do projektů, které mají budoucnost, do dalších projektů, které posunou dále malé střední podniky, tak aby zde vznikla infrastruktura v Evropě blízká podnikání a to novými prostředky, novými metodami. To jsme přímo zajistili v příslušném nařízení a nakonec jednotlivé kapitoly byly eh, formulovány správně. Eh, v rámci spolurozhodování jsme eh, spoluformulovali pokyny a nyní to tedy v rámci spolurozhodování díky parlamentu je v nařízení. Schválili jsme tabulku scoreboard na základě aktu přenesené pravomoci, takže také svým způsobem ovlivníme, jakým způsobem se budou vybírat projekty podle objektivního zvažování přínosu. To e, byla dlouhá cesta, která vedla k úspěchu. Spolu rozhodli jsme, že členské státy mají mít možnost a i povinnost spolufinancovat tento fond zodpovědným způsobem, což zajistí větší e, růst a větší zaměstnanost komise vydá příslušné prohlášení tak aby tento aspekt ještě jednou podtrhla. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych poděkoval Jose Manueli Fernandesovi, protože odvedl opravdu skvělou práci v otázce rozpočtové politiky, přispěl k tomu, eh, že zde nebude výrazně poškozen evropský rozpočet a že jsme dosáhli takového kompromisu, z kterého můžeme vycházet, rozvíjet ho a budeme moci v budoucnu i napravovat škody, což e, zatím takto nebylo akceptabilní a nic takového ani v budoucnu nechceme všem zpravodajům a zpravodajkám z daných výborů, stínovým zpravodajkám, stínovým zpravodajům děkuji. Na začátku, na tom prvním zasedání a prvních zasedáních jsme říkali, že pokud se nám podaří zde vytvořit něco společného, tak se tento parlament zapíše do dějin, půjde to nad rámec jednotlivých frakcí, jednotlivých výborů a postaráme se o větší zaměstnanost a umožníme více investic v Evropě Rád bych vám poděkoval, že díky vašemu duchu kooperace, spolupráce, nikoli zájemného vymezování se, byl to opravdu ten nejlepší styl v Evropském parlamentu. Tato spolupráce umožnila pokrok a já doufám, že eh, takovouto pozitivní spolupráci zopakujeme i při dalších legislativních aktech, takže vám velice děkuji. Thank you, thank you. Děkuji, děkuji a chtěl bych také pogratulovat oběma zpravodajům. A já se samozřejmě připojuji ke všem slovům díků, která tady zazněla. Eh, práce to byla intenzivní a eh, s tím, že se často poslední trialog se eh, tedy skončil až 8 hodin ráno, nicméně se podařilo projasnit si názory, vyměnit si názory a posunout se dopředu. A text, který dnes máme na stole, je textem, který představuje pokrok oproti verzi, kterou jsme původně schválili, tedy co jsme schválili 20. dubna. Nemám tedy žádné pochybnosti, že dnes ještě tento nový text získá výraznější většinu. Můžeme hlasovat tedy? máte svá hlasovací zařízení, bude jmenovité hlasování, nejprve text. First, check. Sorry, but is open for it. Zahajuji hlasování protest. Stock taking. Inventura funguje. Everybody has the card. Všichni mají hlasovací zařízení. Dva, jeden člen bez hlasovacího zařízení, člen GUE. Budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování. Ještě všichni nehlasovali. Dva poslanci zatím nehlasovali. Končím hlasování. 28. 78 euh. hlasovalo, 63 pro, proti 14 a jeden se zdržel. Eh, kdo neměl svoji kartičku? To znamená 15 proti. Výborně, můžeme si poblahopřát. Pan Karas? Karas. Excuse me, my card was not working. Já se omlouvám, mě nefungovala kartička. Takže asi další hlas pro, výborně. Hlasování na plénu bude na příští miniplenárce. Všem vám vřele děkujeme. EIB už také zahájila s námi kontakty a diskusy o dohodě o implementaci nařízení, takže tímto můžeme uzavřít naše zasedání. Velice vám děkuji. So. Everything Everything for Greece is okay. Yeah.